Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, pro mě je vždy velmi příjemné přijít do parlamentu. Já jsem v parlamentu zasedala, a to ve dvou obdobích během posledních 20 let. Je to parlament, eh, jehož zásadní důležitou politickou úlohu velmi dobře znám. Připravuji se na úlohu komisaře pro hospodářské finanční záležitosti, daňové a celní otázky v komisi Jean-Claude Junckera. Eh, jsem na to hrdý, neboť se připravuji plně sloužit evropskému zájmu, ale připravuji se na to také s pokorou a především s pocitem obrovské odpovědnosti tváří v tvář politickým a hospodářským výzvám, před kterými my, Evropané, stojíme mám jedno hluboké přesvědčení. My máme v Evropě již poslední šanci. Já jsem si toto přesvědčení vytvořil během zkušeností, ve kterých evropské záležitosti byly vždycky velmi důležité. Byl jsem evropským poslancem a v jednom období také místopředsedou Evropského parlamentu. Byl jsem ministrem zahraničních věcí ve Francii, místopředsedou eh, výboru pro evropské záležitosti ve francouzském parlamentu a také ministrem hospodářství a mm, ve Francii. Eh, v celé této historii historii jsem byl vždy hluboce Evropanem. Podle mého názoru Evropa to je veliká, veliký cíl eh, v našem století. A zbližování národů je dobrou věcí samo o sobě. Jsme silnější, když hovoříme společným hlasem. A já jsem přesvědčen, že právě e, evropská myšlenka nám umožnila překonat tragický osud našeho kontinentu v minulosti. Všude v Evropě si teď připomínáme 100 let od vypuknutí první světové války a také 70 let od osvobození z nacistického barbarství. To nám připomíná důležitou věc Evropa se zrodila, myšlenka jednotné Evropy se zrodila ve snaze vybřednout z chaosu. Eh, já mám polské kořeny ze strany matky a rumunské kořeny ze strany otce. Pocházím z rodiny, která prožívala to bloudění ze země do země, o kterém hovoří Štefan Cvajk, a z rodiny, která prožila hrůzy Shoah. Eh, já jsem přesvědčen, že sjednocení našeho kontinentu v roce 2004 a pak v roce 2007, k čemuž jsem také přispěl jakožto zpravodaj pro přistoupení Rumunska, země, kde se narodil můj otec, eh, je to tedy všechno znamená, že eh, evropská civilizace je pro mě velice důležitým historickým posláním. A dnes, stejně jako včera, pro mě má jednotná Evropa velice důležitý politický smysl, když dovolíte, abych takto přidal i osobní eh, dimenzi já si ovšem uvědomuji, že v současné době stále méně a méně občanů sdílí tuto myšlenku. Musíme si to přiznat. Evropa už není samozřejmostí úplně pro všechny. Mnoho občanů je zklamáno, protože si myslí, že Evropa je nedokázala ochránit a nedokázala přinést potřebný pokrok v posledních letech, čili odmítání Evropy vychází z pocitu hospodářské bezmoci a politické neúčinnosti. A to vidím, jak se rok od roku rozrůstá, a to v lidových vrstvách a také v kruzích dělníků. S tím se nemohu smířit. Dámy a pánové, poslanci, poslankyně, nemůžeme žádat od našich spoluobčanů a od evropské mládeže, aby dále projevovali trpělivost. Na občany dolehá hospodářská krize. A to jak na mladé, tak na starší občany, na muže i na ženy ve všech našich zemích. A my už nemůžeme jednoduše eh, pouze oslavovat mír eh, mezi nepřáteli z minulosti, kteří se stali přáteli v jednotné eh, Evropě. Dnes potřebujeme i ještě další věci. Potřebujeme výsledky a s vaší podporou bych k tomu chtěl přispět. Samozřejmě musíme být na straně naděje, na straně politické vůle. A to je mým dnešním posláním. A také během celého mého mandátu v komisi to posláním zůstane. Evropa v posledních letech zaznamenala pokrok. Já si vzpomínám, jak právě zde v parlamentu jsme byli dojati, když v roce 2004 proběhlo rozšíření Evropy. Vzpomínám si na celé ty dlouhé noci v euroskupině, v ECOFINu za poslední dva roky. Eh, to se eh, nad eurem znášela určitá pochybnost. Eh, my jsme stále bojovali proti možnému krachu eura a mm, krachu našich bank. A s velkým eh, přispěním Evropské centrální banky se toto podařilo. Eh, země schválili programy, které jsou často bolestné a kde se věci zlepšují. Také bankovní unie je dnes již na cestě. Eh, veřejné rozpočty v unii se snižují a eurozóna se rozšiřuje. V posledních letech jsem se zúčastnil všech těchto bojů a já jsem přesvědčený Evropan a jsem tedy na to hrdý. Současně ovšem musíme být i skromní a musíme přiznat, že eh, rozpočtová a finanční stabilita je naprosto nezbytná. Nicméně evropští občané očekávají, že eh, se bude rozšiřovat eh, sociální pokrok, růst, zaměstnanost. Musíme tedy zažehnat hrozbu hospodářského poklesu. Tady musíme všichni společně postupovat. V tom vidím také svou odpovědnost. Tak se dívám na svou práci s vámi. Dámy a pánové, já jsem velmi rád, že dnes se mohu nabídnout plně do služeb eh, evropského zájmu, pracovat v Evropské komisi a cítím se připraven k této práci. To je závazek, o kterém jsem diskutoval s předsedou Junckerem hned po evropských volbách. Jsem velmi rád, že bych mohl být součástí jeho týmu. A také chci spolupracovat se všemi kolegy, místopředsedy i komisaři. Budeme potřebovat přínos všech a odhodlání všech, aby Evropa mohla vybřednout z krize jsem plně k dispozici, abych na svém místě k tomu přispíval. A to v duchu kolegiality, kolektivnosti, eh, který charakterizuje komisi. Velice dobře znám úlohu eh, komise i komisařů a také chci eh, poděkovat Oli Rénovi i Algedasovi Šemetovi, jakož i Micheli Barnierovi za jejich přispění k bankovní unii. Dámy a pánové, spolu s vaší podporou chci pracovat na všech těchto úkolech spolu s parlamentem. Naše společná cestovní mapa, protože my jsme ji vypracovávali na pět nadcházejících let společně, spočívá v tom, že chceme, aby evropská ekonomika znovu dobře fungovala ve službě občanů i podniků. A k tomu potřebujeme jasný směr. Chci využít všechnu svou energii v tom dvojím boji, který je tak rozhodující. Jednak zachovat stabilitu naší ekonomiky a jednak eh, vrátit, obnovit růst. Eh, nemůžeme tyto dvě věci stavět proti sobě. Musíme překonat zbytečné protiklady, politikaření, osobní útoky. Všichni to velmi dobře víme. Není růstu bez snižování eh, deficitu a zadluženosti ale eh, také eh, nemůže být stabilita bez eh, růstu. Potřebujeme obojí. A já tedy před vámi se zavazuji, že eh, se přispějí k respektování rozpočtových pravidel ve všech členských státech. To je třeba udělat jasně. Nemůžeme být příliš tvrdí, ale ani příliš schovývaví k těm či o něm. Je třeba, aby všechny státy, malé i velké, postupovaly podle stejných pravidel a byly posuzovány stejně. Můžete na mě eh, se spolehnout, že budu nestraný a spravedlivý a že u všech, ať už jde o kohokoliv, to opakuji, kohokoliv, aby všichni tedy eh, respektovali stejná společná pravidla. Současně tedy musíme také znovu zvažovat, jaký mix politiky budeme aplňovat na evropské úrovni v evropském semestru, při přeskumu Evropské strategie 2020 a při posuzování pokynů, jak o tom hovořil Jean-Claude Juncker. Musíme diskutovat o všech těchto zásadních otázkách. Já jsem uh, zavázán posilovat um, eurozónu. E, to znamená, institucionální i politická architektura, její fungování, její nástroje musí být rozvíjeny a rozšiřovat se také do dalších členských států, které splní kritéria. Já jsem velmi bojoval během krize za euro a budu pokračovat i nadále, bok po boku Valdisi Dombrovskému, e, protože hluboce věřím v budoucnost naší společné měny. A také mám jasný závazek Eh, bojovat za růst, přičinit se o růst. Eh, nemůžeme na příští rok připustit znovu scénář nulového růstu. Šest let po začátku finanční krize veškeré investice v EU jsou stále o 17% nižší, než byly v roce 2007. Já budu společně s dalšími kolegy pracovat na tom, aby eh, byl spuštěn investiční plán 300 miliard eur, tak jak o tom hovořil Jean-Claude Juncker. Evropa nutně potřebuje investice, a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, aby bylo možné vytvářet nové podniky a vytvářet nová pracovní místa, vytvářet infrastrukturu, kterou potřebujeme do budoucna. Já osobně eh, chci diskutovat eh, velmi intenzivně o všech těchto věcech společně s Jirky Katajnenem a Jonathanem Hillem. A také věřím, že růst přinese větší sociální spravedlnost pro naše občany. Chceme napravit škody, které způsobila hospodářská krize, která přinesla příliš mnoho velkého utrpení pro muže i pro ženy všude v našem, na našem kontinentu. Nemůžeme Nesmíme přijmout takové úrovně nezaměstnanosti, které představují 11,2 v eurozóně a dokonce u mladých lidí je to až 23,3 průměru. Ekonomický růst musí být udržitelný a musí vytvářet pracovní místa zítřka. Musí vrátit důvěru mladých lidí v Evropu. A v tomto eh, mám velice podobný názor jako Marian Tyson. Já chci, eh, chci zasadit o sociální spravedlnost, eh, rovné podmínky, odpovědnost eh, v daňové i fiskální politice a chci také bojovat proti daňovým rájům, proti vyhýbání se placení daně, proti agresivnímu plánování daní. To je z důvodu jak hospodářských, tak etických. My eh, jsme ukončili bankovní tajemství v Evropě a musíme po této cestě jít dále. Jak rozhodla skupina G20, automatická výměna informací musí se stát pravidlem v Evropě a také pravidlem celosvětově. A můžete počítat s mou eh, podporou v této společné bitvě. A také chci pomoci těm 11 členským státům, které se rozhodly, že vytvoří um, ehm, FTT, Financial Transaction Tax, já jsem podporoval tuto iniciativu s Wolfgangem Schäublem jako ministr a budu nadále toto podporovat i jako člen Evropské komise. A nezapomínejme, prosím, na daňovou politiku, promiňte, celní politiku, která se dotýká velice konkrétních otázek ochrany našich občanů a našich malých a středních podniků v globalizovaném světě. Společně budeme muset vytvářet Eh, nový eh, celní kodex Unie eh, pro květen 2016. To je zásadně důležitá otázka a já na ní budu pracovat spolu s dalšími kolegy výboru IMCO a INTA. To všechno chci tedy podporovat. Jean-Claude Juncker si přeje mít komisi, která bude účinnější, političtější, konzistentnější a v rámci této komise chci být zárukou evropského zájmu. Já bych dokonce řekl evropského ekonomického zájmu. Chci být velmi velmi pečlivým strážcem společných pravidel, podporovatelem kolektivních iniciativ, které posílí růst a zaměstnanost. Já jsem se s mnohými z vás setkal a dovedu si představit i vaše otázky. Jsem francouz, jsem sociální demokrat, to nezapírám a také se za to nestydím. A rovnou vám řeknu zcela jednoznačně, že já nebudu ve své funkci stoupencem jedné ze zemí, já chci být komisařem, který bude plně ve službách svých úkolů, zcela nezávislý, eh, nebude ovlivňován ani národními, ani soukromými zájmy. Tak to já vidím evropskou kauzu. Já jsem řekl, že má Evropa poslední šanci a já jsem o tom přesvědčen. Evropa to je nádherný politický projekt, ale jako každý politický projekt eh, může být zranitelný a eh, může také neuspět. A tady je zcela jasné, jasné, že já ve své oblasti působnosti chci úzce spolupracovat s parlamentem, s vámi, se všemi, se všemi politickými frakcemi a to ve dvou hlavních směrech, které spadají pod mou pravomoc. Chci plně naslouchat, chci se účastnit dialogu s veškerým respektem, který mám pro parlament, tím spíše, že parlament dobře znám a že jsem v něm zasedal. Mám dlouhou politickou zkušenost, byl jsem eh, poslancem eh, ve Francii, byl jsem europoslancem, byl jsem ministrem, znám všechny tyto eh, povinnosti a právě proto chci spolu s vámi pracovat na velice zásadním cíli. Eh, dámy a pánové, já chci být odpovědný komisař, který mu leží na srdci eh, demokratický závazek. Eh, já vás žádám o podporu, žádám vás o důvěru, abychom mohli splnit tyto úkoly a také se budu snažit co nejupřímněji odpovědět na všechny vaše otázky, ať už jsou jakékoliv. Děkuji vám.